The, uh, next item on the agenda. Dalším bodem na programu dne je ústní otázka na radu a také komisi týkající se Small Business Act. Jako první řečník vystoupí pan Benson na dvě minuty, který je Ekonomická krize měla také dopady na malé a středníky v Evropě a dále máme také nová bazilejská pravidla, která budou nyní implementována. To znamená, že malé a střední podniky budou mít dokonce těžší situaci pro vytváření kapitálu a také, aby vytvářeli obecný růst. Evropský parlament jasně signalizuje komisi, že je třeba nyní udělat komise rozhodnutí ve prospěch malých a středních středních podniků. Říká se, že politici by neměli řídit podniky, ale politici by měli vytvořit předpoklady pro růst podniků. Zde máme různé zdroje inspirace. My bychom neměli nikoho poučovat. My bychom měli se zamýšlet na tom, jak můžeme podpořit malé a střední podniky. My pod, musíme mít také například lepší přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám. Potřebujeme také jejich modernizaci. A závěrem chci ještě zmínit, že musíme snížit administrativní překážky pro podniky. Především, když hovoří přijme o zakázkách a také o dodávkách. A jestliže také e, se to týká povolovacího řízení, tak tady bychom také mohli tyto problémy vyřešit. Vždy, když navrhujeme novou legislativu v Evropě, tak vždy schvalujeme opatření, která zavalují další administrativou malé a střední podniky. Uh, musíme usnadnit podnikání v Evropě a musíme to udělat hned nyní. A nyní paní Hercog. Děkuji. Paní předsedkyně, pane komisaři, já jsem krátce pohlédla směrem nahoru a nyní mám čest zde přivítat maďarskou skupinu návštěvníků. Nový balíček, který se týká malých a středních podniků, je součástí evropského myšlení na základě zkušeností z posledních let. Musíme zintenzivnit naši snahu. Ve 34 bodech jsme schrnili to nejdůležitější a já bych některé z těchto bodů chtěla zdůraznit. Je velice důležité, jak bude vypadat provádění. Členské státy jsou velice různé v této otázce a jejich úspěchy jsou také velice rozdílné. Přejeme si, abychom měli jednotnou databázi a abychom v této databázi registrovali, jak úspěšně jsou členské státy. Podle naší představy nesmíme jak si zasahovat do práv pracovníků. Je třeba vytvářet nová pracovní místa, snižovat administrativní zátěž. Neznamená nutně rovněž snižovat počet pracovních míst. Musíme poskytnout malým a středním podnikům nové šance. Co se týká finančním prostředkům a přístupu k ním, tak zde je velice důležité, aby Evropská unie ještě efektivněji využívala stávající nástroje a prostředky. Efektivita je momentálně na výši 75% a podpořili jsme 50 tisíc malých a středních podniků. V současné době v balíčku pro konkurenceschopnost máme další 300 tisíc malých a středních podniků, které obdržely eh, prostředky. A musíme i nadále dosahovat těchto výsledků. Je důležité, aby instituce a jejich sítě podporovaly malé a střední podniky eh, chceme, aby Europe, Evropský Enterprise Network, který je Evropská síť podniků, byla dále posílena. Pak je zde program Erasmus pro mladé podnikatele, ten je třeba zahájit tento program a chceme dosáhnout, aby 23 milionů evropských malých a středních podniků, aby každý z nich mohl eh, v budoucnosti zaměstnat o 1,2 pracovníka více. Je důležité, aby tito pracovníci byli lépe kvalifikovaní než dnes, tak aby malé a střední podniky se mohly učit z nových programů, jako je například digitální agenta. Pro nás je nejdůležitější, aby mladí lidé Ehm, z této věci nevyšli jakožto ti, kteří prohráli, ale naopak jako vítězové. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, i my vítáme eh, návštěvníky z Maďarska. Měli jste těžkou cestu. Paní Hol, nyní máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Small Business Act eh, byl malými a středními podniky velmi přivítán, ale to bylo před dvěma lety a je velmi důležité, abychom nyní ukázali malým podnikům, že to nebyl jen kus papíru. Pokud jde o administrativní zátěž, cílem by nemělo být něco, co jsme se pokusili splnit a co jsme potom zase opustili. Měla by to být věc, na které bychom měli pracovat neustále. Je to relativně v pořádku pro malé a střední podniky, které mají 2 až 40 zaměstnanců, ale pokud se jedná o opravdu ty mikropodniky, které mají jednoho nebo dva zaměstnance, tak všechny tyto požadavky dělají vlastně obchodování nemožným. A u všech malých podniků, které mají méně než 10 zaměstnanců, můžeme říci, že vytvářejí více než 90 všech evropských podniků. Musíme k nim přistupovat jako k rodinným jednotkám a EU a její členské státy musí pracovat společně a podívat se na to, jak mohou malé a střední podniky dostat podporu, aby mohly zlepšit svou energetickou účinnost. Pokud jde o otázku financování pro malé a střední podniky, tak to je opravdu klíčová. Před Velikonocemi výbor ITRE navštívil Kalifornii a tam jsme se dívali na to, že kapitál pro malé a střední podniky je k dispozici mnohem více než v Evropě. A ti, kteří ho poskytovali, byli mnohem ochotnější rizik, riskovat než v České republice. V podstatě ti, kteří investovali, čekali, že 9 z 10 projektů neuspěje, ale ten jeden, který uspěje, zaplatí za všechny. Je zde spousta cest, jak můžeme pomoci malým a středním podnikům eh, v Evropě. A neměli bychom stigmatizovat selhání, ale spíše využít eh, tohoto selhání jako dalšího kroku k úspěchu. Děkuji, pan Chichester. Děkuji, pane předsedo. Existuje tady zásadní paradox v evropské politice vůči MSP. Na jedné straně máme téměř jednostranou podporu, že proto, že tyto podniky se starají o velkou zaměstnanost a na druhé straně eh, jsou s nimi, eh, máme s nimi potíže. Jestliže bychom použili hodně peněz na jejich financování, pak malé a střední podniky by byly ve skvělé formě. Ale je třeba, jak vřelá slova eh, převedeme do skutku, aniž bychom házeli, tak říkajíc, po malých a středních podnicích peníze, které dnes nemáme v ekonomice k dispozici. Na druhé straně EU schvaluje legislativu o ochraně zaměstnanosti, o environmentální legislativě, ale většina této legislativy dopadá tvrdě na MSP a také administrativní břemeno není snižováno. Existuje mnoho konstruktivních návrhů v této oblasti. Mně se líbí návrh na boj pr- který eh, se tý, provádí například u nás. To se týká například toho, jestliže někdo pracoval v malém a středním podniku 25 let, tak má Eh, stále potíže. My bychom mohli nejlépe zlepšit přístup k informacím pro malé střední podniky a také zlepšit jejich přístupy k financování, k financím. Děkuji vám. Pan Bütikofer? Děkuji, pane předsedo nyní předložilo eh, šest eh, poslanc, předložili poslanci za šest frakcí společnou eh, ústní otázku a starají se o malé a střední podniky. Jedná se o velice velice důležitou oblast, protože my se tady ptáme, co dělá komise, aby finančně úspěšné nástroje dále posílila i pro malé a střední podniky. Jeden z těchto úspěšných nástrojů je program pro eh, konkurenceschopnost a inovaci, je to SIP. Jak to má vypadat, jestliže nyní bude rozvíjen společný strategický rámcový program. Jakou šanci budou mít MSP v tomto rámci? Zajisté nebude možné, aby koncepce inovace se rozšířila tak, tak, aby pod to spadly všechny činnosti malých a středních podniků. Ale nesmíme udělat tu chybu, abychom podporovali jenom podniky MSP, které označíme za nejinovativnější. To znamená, že půjde také o to, aby ve společném strategickém rámcovém programu se dělala správná rozhodnutí. Chci také upozornit na to, že se to týká otázky, podle jakých kritérií budeme dělat debirokratizaci. CIP, SIP je nyní již méně byrokratický než minulý rámcový program a pro MSP by nebylo dobré, kdyby vycházeli ze sedmého rámcového výzkumného programu. Takže my bychom měli eh, dále rozvíjet prvky eh, dobrých a úspěšných rámcových programů. Paní Cavela. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poblahopřála kolegům a poděkovala jim za jejich příspěvek k tomuto velmi užitečnému usnesení. A souhlasím v podstatě se vším, co zde bylo až dosud řečeno. Nicméně jsem předložila některé pozměňovací návrhy, k několika věcem, které si myslím, že by mohly být konstruktivní a přínosné pro konečný text. Za prvé, v textu se vůbec neuvádí, jaký je zde dopad nelegálního obchodování na tyto podniky. To je bohužel jev, který se rozvíjí ve všech členských státech. Abych to řekla jednoduše, nelegální obchodování je jedna z hlavních překážek vzniku a rozvoje malých a středních podniků v Evropě. Za druhé bych se chtěla zmínit o iniciativě komise, která je určena pro malé a střední podniky. V okamžiku, kdy jsou hospodářské těžkosti, musíme pomáhat malým a středním podnikům v rozvoji. A další věc, já si myslím, že je důležité, že některé nejinovativnější podniky se rozrostly ve velké podniky a máme několik eh, inovativních forem, firm v EU, které převyšují ty americké. Je důležité investovat eh, do inovativních eh, schopností a nesmíme v tom bránit malým a středním podnikům. Je to otázka, na kterou se musíme zaměřit a musíme podpořit eh, to riskování, které existuje mezi americkými podnikateli. Měli bychom se pokusit mít něco podobného i v Evropě. Děkuji. Děkuji. Bohužel paní Giri, jak víme, přišla ohlas. Omluvila se, takže její zástupce přečte její odpověď. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážené dámy a vážení pánové. Jsem vám, parlamentu, velice vděčný za to, že se zajímáte o toto téma, tedy o téma balíčku Small Business Act, aktu pro malé a střední podnikání. Tímto nám dáváte možnost hovořit o tom, jaké kroky jsme během přeskumu uskutečnili. Během přeskumu tohoto balíčku. Tento balíček je věc důležitý nástroj, který nám pomáhá v tom, abychom vytvořili lepší podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky přispívají velkou měrou k růstu evropské ekonomiky, protože většina podniků spadá právě do této skupiny v celé EU pracuje asi 90 milionů lidí v malých a středních podnicích. Proto je velice důležité, abychom zde měli politiky, které se věnují této oblasti a aby tyto politiky byly klíčové. Důležitá oblast je rovněž provádění tohoto balíčku. To je opravdu klíčové. A je to klíčová záležitost maďarského předsednictví. Úspěch našich eh, strategií pro konkurenceschopnost závisí také na tom, jakým způsobem budou vytvářeny naše eh, odborně politické iniciativy, které se týkají malých a středních podniků. Chceme si udržet růst i v budoucnosti. Chceme, aby malé a střední podniky byly inovativní a konkurenceschopné. A proto je nám velikou radostí a velikým potěšením, že existuje sdělení komise o přeskomu eh, balíčku pro Small Business Act. Tento sdělení bylo zveřejněno 23.2.2011. V tomto sdělení hovoří komise o celé řadě dalších nových iniciativ a programů v různých oblastech. Tyto programy byly Eh, dohodnuty s odpovídajícími orgány a také s eh, malými a středními podniky. Došlo tedy k opravdu komplexní debatě o tomto tématu a tímto způsobem byly zohledněny zájmy malých a středních podniků a rovněž zájmy dalších eh, subjektů, kterých se to dotýká. Došlo k neformální schůzce Rady ministrů pro konkurenceschopnost 13. 2011 v Maďarsku. Měli jsme tady neformální radu a zde se právě rada vědovala tomuto sdělení komise. V rámci této neformální schůzky ministři podpořili názor maďarského předsednictví a to v tom smyslu, že chceme se zaměřit na čtyři body. Inteligentní pravidla, financování, internacionalizace a řízení. Je jasné, že je nutné přikročit k dalším krokům, tak abychom docházeli v této oblasti pokročit dál. Záměrem předsednictví rady je to, aby Rada pro konkurenceschopnost, která se sejde 31.5.2011, aby tato rada eh, udělala jakési bilancování přeskumu mm, tohoto balíčku a my bychom chtěli přispět k tomu, aby eh, toto bilancování bylo úspěšné. V rámci této schůzky chceme přijmout závěry rady a naším hlavním zásadou bude zásada Think Small, tedy mysli v malém. To je také zásada, která je základem sdělení komise. Co se týká statutu Evropské soukromé společnosti, zde v této otázce Evropská komise eh, představila návrh, a totiž Eh, týká se to návrhu nařízení z roku 2008. Důležité je, abychom v rámci jednotného trhu usnadnili obchodní činnost malých a středně velkých podniků. Je důležité o to, abychom snižovali jejich náklady a tímto přispěli k růstu. Na radě eh, máme jisté obavy, které se týkají eh, dokumentu komise. po úsilí švédského a belgického předsednictví bohužel nedošlo k úspěchu. Ale mohu vás ujistit, že maďarské předsednictví učiní vše, co je v jeho silách proto, abychom v této oblasti právě v těch problematických bodech nalezli řešení. A rádi bychom rovněž toto téma úspěšně uzavřeli. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Pan Ren, pan komisař Ren má nyní slovo. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za tyto velice důležité ústní otázky a také za debatu. Já budu reagovat reagovat na tuto otázku na místě kolegy Tajaneho. Malé a střední podniky činí 99% veškerých evropských podniků a produkují většinu přidané hodnoty skutečné ekonomiky a také vytváří dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru. Evropská unie spolu léhá na malé a střední podniky a také na jejich schopnost vytvářet pracovní příležitosti. Malé a střední podniky musí e, mít e, nižší e, zátěž byrokratickou a také musí mít přístup ke kapitálu a podobně. Toto jsou zásady naší politiky MSP v rámci Small Business Act Já nyní chci říci, že v revizi eh, komise vyzývá členské státy, aby používali test pro MSP. Evropský parlament a komise spolupracují na aplikaci tohoto textu na evropské úrovně také v členských státech. Komise bude používat tento test jako základ na navržení dalších opatření a pro výměnu osvědčené praxe. My v současné době dokončujeme studii problému týkající se povolovacích řízení eh, také týkající se například eh, bankrotů v členských státech. Je třeba, abychom eh, především se zaměřili na aplikaci systému mysli v malém. A to také se týká například jednoho administrativního místa a také různých postupů dělaných online. Nový systém řízení bude zaveden. Komise vyzvala členské státy, aby jmenovali pana či paní SM malých a středních podniků na národní úrovni, takže budou mít malé a střední podniky své zástupce. Tito zástupci budou členem konzultativní skupiny, která bude šířit informace o opatřeních na podporu malých a středních podniků. Poprvé se sejdou na konferenci v Budapešti 24. května. Za třetí MSP mm, mají také těžit ze snižování administrativní zátěže. Komise předložila návrhy na snížení administrativních nákladů až o 30 Současné návrhy sníží administrativní zátěž o 22 My také spoléháme na parlament, že naše návrhy budou schváleny co nejdříve. Určité návrhy budou ve prospěch MSP, to se například také týká účetnictví. Až tato směrnice o účetnictví bude schválena, pak to bude znamenat, že členské státy budou z určitých účetních závazků moci právě malé a střední podniky vyjmout. Za čtvrté byla byl vytvořen rámec na e, zvýšení energetické účinnosti malých a středních podniků. Akční plán na ekoinovaci také bude implementován a bude zaměřen právě na MSP a budou vytvořeny sítě například týkající se nízkouhlíkové ekonomiky. Také budeme dále rozvíjet akce v oblasti eh, naší sítě Enterprise Europe. A součástí vlajkové iniciativy, což je agenda pro nové dovednosti a pracovní místa, tak tady komise se zaměří především na pracovní příležitosti v těch nejmenších podnicích. Také budeme identifikovat budoucí potřebné dovednosti do roku 2020. Již nyní byla zpracována studie, která zmiňuje které dovednosti je třeba více rozvíjet a mají být také součásti školících programů jak pro malé, tak i pro středně velké podniky. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. A nyní paní Dalka Stijovira. Děkuji, pane předsedo komise, rado, dnes jsme v tomto parlamentu ve chvíli, kdy se debatuje o společné rezoluci o přeskumu iniciativy Small Business Act, který předložila komise v únoru. Malé a střední podniky mohou být definovány různými způsoby ve vztahu k hospodářství, ale je to způsob, jakým obecně navazuje na jakýkoliv hospodářský systém. V tomto případě se jedná o evropské ekonomiky. Pokud jsou silné, malé a střední podniky, tak se hospodářství bude dařit dobře. A naopak, protože malé a střední podniky vytvářejí pracovní místa, růst a prosperitu pro společnost. Zmíním se o třech aspektech, které mě připadají zásadní, abychom mohli dosáhnout těchto cílů. Za prvé je třeba mít síť, silnou síť podniků je třeba využít komunikační a informační technologie, rozvoj elektronické vlády nebo různých technologií, jako tzv. cloud computing. To je velmi úsporné. Spoří to peníze a také sílu a tím pádem je ku prospěchu konkurenceschopnosti malých podniků. Za druhé, inovace jsou zcela zásadní v tomto sektoru. A proto v oblasti malých a středních podniků je nutno inovaci podporovat. Za třetí, malé a střední podniky by se měly mít možnost plně účastnit vnitřního trhu, ať už jde o přeshraniční výběrová řízení, tak i o všechny ostatní aspekty vnitřního trhu, a které mohou být velmi přínosné pro malé a střední podniky a zatím tomu tak není. A v poslední řadě zde máme také hodnotu podnikání, to je sociální hodnota, která je dnes velmi silná, protože jinak by ta síť byla slabá a proto vlády musí hodně jednat v Evropské unii prostřednictvím jednoho nástroje a tím je vzdělávání. Děkuji. Děkuji a nyní paní Riera Madurel. Děkuji, pane předsedo. Malé a střední podniky mají určitě výhodu, že jsou flexibilní, pružné a jsou blízko zákazníkům a to jim umožňuje přijímat rozhodnutí mnohem rychleji. Jde o velmi důležité vlastnosti v krizovém období, kdy rychlost a schopnost reagovat je životního významu. Na druhé straně, jak velmi dobře víme, tvoří více než 90 našich podniků a je to cenný model, který musíme zachovat, protože dopady toho, že se třeba přesune do zahraničí nějaký velký podnik, anebo že zkrachuje, tak to má mnohem větší dopad na zaměstnanost. A právě proto veřejné orgány nemohou dávat malým a středním podnikům klacky pod nohy. A proto takovéto postupy, jako je přeskum iniciativy Small Business Act, naprosto zásadní, abychom sledovali pokrok členských států v uplatňování politických a zákonodárných opatření, na kterých jsme se dohodli. Drazí kolegové, evropské malé a střední podniky naléhavě potřebují, aby politická vůle obsažená ve Small Business Act opravdu projevila ve formě reálných a konkrétních opatření a abychom usnadnili malým a středním podnikům přístup k výběrovým řízením. Jsme rádi, že některá opatření už byla přijata, například zlepšení elektronického přístupu k informacím na centralizovaných webových stránkách a interaktivních webových stránkách a rozdělení výběrových řízení do určitých dávek, ale není to dostačující. Náš parlament musí trvat na tom, aby ti, kdo jsou zodpovědní v různých eh, administrativách za veřejná výběrová řízení, využili takováto ustanovení, která zabrání možné diskriminaci malých a středních podniků, aby byly vypuštěny ty smluvní doložky, které brání jejich účasti ve státních zakázkách. Děkuji. Děkuji, pan Krojcman. Pane předsedo, pane komisaři Rene, společný návrh přeskomu balíčku Small Business jasně ukazuje, že potřebujeme ještě mnoho času, než v Evropě budou mít malé a střední podniky opravdu svobodu. A zejména to platí pro národní úroveň. Jsem rád, že v minulém roce Evropské unii se podařilo Eh, jak si uskutečnit a přijmout téměř veškeré legislativní záměry tohoto balíčku. Eh, například je to směrnice o opožděních platbách, která je velice důležitým příspěvkem k vylepšení platební morálky v Evropě. Nyní mají členské státy dva roky na to, aby implementovali tuto směrnici do národního práva. Já bych poprosil a žádám vás o to, abyste se snažili, vynasnažili tento časový prostor zkrátit, zejména v členských státech, kde eh, nebudou mít problém s tím implementovat to například během jednoho roku. Dále statut Evropské soukromé společnosti. Zde se členské státy doposud nedohodly a proto já vítám, že maďarské předsednictví se tomu i nadále věnuje a je to pro ní klíčovou oblastí, protože právě tato forma společnosti může velice pomoci malým a středním podnikům a pomoci jim v tom ušetřit eh, velké množství nákladů. Mám zde na mysli účetnictví, výkaznictví a další oblasti a proto jsem velice potěšen a říkám to znovu, že maďarské předsednictví se této otázce věnuje jakožto klíčovému tématu. To, o čem hovořili někteří kolegové, je velice důležité, totiž vypisování veřejných výběrových zakázek. Zde můžeme udělat mnohé ještě pro malé a středně velké podniky. Máme zde celou řadu byrokratických pravidel a právě pro malé a středně velké podniky je velice obtížné podílat se na výběrových řízeních, které se týkají veřejných zakázek. Zde je třeba vytvořit více transparentnosti a musíme se snažit využít možností, které nám poskytují moderní média, mám ti na internet. Děkuji vám za pozornost. Swinburne. Děkuji paní Swinburne. Small Business Act je přesně věc, na kterou bychom se měli také zaměřit při obnově naší ekonomiky. U nás ve Walesu 98% podniků jsou malé a střední podniky. Ovšem naši občané e, nyní váhají se zakládání malých a středních podniků a právě proto bychom měli snížit administrativní břemeno. Je třeba tak také podporovat další politiky a je třeba nyní být odvážní a dosáhnout více. Neboť ve Walesu máme hodně tvořivosti a také malé a střední podniky jsou velice výdělečné, například v oblasti výroby filmů. A proto například eh, velké projekty, například jako evropský patent, z toho by měly také malé a střední podniky po celé Evropě těžit. Pan Clark. Toto také obsahuje 10 principů, tak aby malé a střední podniky měly profitovat ze společného trhu, ale eurozóna troskotává, takže co s tím? Jak produkovat růst? Já jsem se ptal také již pana komisaře, jak hodlá podporovat eh, malé a střední podniky, ale on mi neodpověděl, ale nyní to vypadá, vypadá, že určité odpovědi mám. Týkají se tyto odpovědi například zjednodušení pravidel a také e, předpisy v oblasti pozdního placení. Ale toto, tato revize nestačí. My bychom neměli navrhovat nová pravidla jako státní dotace a evropské společnosti. My bychom měli pra- pravidla rušit. Pan Barroso zde v minulém roce řekl, že byrokrat se škrtí malé a střední podniky. Děkuji a nyní pan Zvěvka, dvě minuty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Tato záležitost je poněkud komplic, komplikovaná. A příliš eh, rigorózní přístup eh, není dobrý pro další rozvoj této věci a proto jakožto já z právního výboru bych chtěl upozornit na několik věc. Chtěl bych upozornit na to, jak je vlastně cíl legislativy a to jak, jsou to ty testy pro malé střední podniky, jak ex post, tak ex ante. Nyní se to v podstatě se snažíme odstraňovat z této oblasti nové překážky a tato oblast je velice důležitá pro naše hospodářství. Think small first, nejdříve myslit malém, nebo ten princip, ta zásada only one, tedy jenom jednou. A veškeré další věci, které tedy mají být eh, implementovány z Evropské směrnice do národního práva. Eh, je to tedy něco, co mělo vylepšit prostředí pro malé střední podniky. I pracovní skupina pana Štojbera, která byla zřízena komisí, cílem podpořit a proskoumat malé střední podniky. Ta zjistila, že existuje administrativní zátěž a příliš eh, velké kontroly, tedy podmínky, různé kritéria, které je třeba naplňovat a někdy to vede k tomu, že se v podstatě znemožňuje eh, práce malých a středních podniků. Takže je správné položit si otázku, zda již komise provedla analýzu a analýzu v tom smyslu, jakým způsobem se snižování administrativní zátěže o 25% odrází v realitě, jak se o to odrazí v realitě ty nové legislativní předpisy a ty, které jsou ještě naplánované a jakým způsobem to bude vypadat, až to členské státy implementují. E, balíček Small Business Act e, se pojí ovšem s celou řadou i překážek, ale myslím si, že v některých členských státech eh, to bude mít eh, v konečném důsledku pozitivní aspekty, až se to bude implementovat. A ještě něco k práci u nás eh, pro výbor, na výboru Jury, která se týká evropského patentu. Toto bude mít nepravý, nepřímý dopad i na malé a středně velké podniky a jejich další rozvoj. Děkuji vám a nyní má slovo paní Tykau. Děkuji, pane komisaři. Pane předsedo, květnu 2011 eh, byla nezaměstnanost eh, v Evropské unii 9,5% a v eurozóně 9,8%. U mladých eh, je nezaměstnanost ještě dvakrát vyšší než tento průměr a to je velmi znepokojivé. Zlepšení podnikatelského prostředí, přístupu k financování a zlepšení přístupu malých a středních podniků ke strukturálním fondům by podpořilo podnikatelského ducha. Opakované změny legislativy a podmínek přístupu k různým fondům jen komplikují činnost malých a středních podniků. V krizových dobách jsou malé a střední podniky ovlivněny spožděním plateb ze strany veřejných institucí a to vše má dopad na jejich výhledy, pokud o jejich vlastní business plán a kapacitu inovace. Mezi lety 2006 až 2008 malé a střední podniky získaly pouze 33 všech veřejných zakázek. Pokud si myslíme, že veřejní veřejné zakázky představují 17 HDP Evropské unie, tak účast nebo tedy podpora malých a středních podniků by měla být zajištěna, pokud jde o přístup eh, ke státním zakázkám. Státy by měly přijmout eh, potřebné kroky k tomu, aby do roku 2015 aspoň 50 eh, těchto zakázek bylo uskutečňováno pomocí elektronických postupů, jak bylo řečeno v Manchesteru v roce 2005. Veřejné zakázky v oblasti elektronické komunikace zatím ještě nefungují. Máme zde program, kterým Evropská investiční banka se podílí s celkovým balíčkem 30 miliard euro pro malé a střední podniky. Evropská investiční banka by měla ve výši jedné miliardy financovat půjčky pro malé a střední podniky. Chci se zeptat komise, jak to vypadá s tímto programem, v jaké je fázi a počítáte s tím, že toto financování bude dále navýšeno a je rozdělováno rovně mezi všechny členské státy? Děkuji, paní Pizzoto. 3 miliony zaniklých pracovních míst, miliony investovány do této strategie z hlediska strategie 2020 a polisamonské smlouvy. Teď se rozhodujeme, na co vyložíme peníze z následujícího finančního rámce. Já musím zopakovat pouze to, co říkají miliony evropských občanů. Co vlastně dělá Evropa, když není schopna vyřešit hospodářské problémy tohoto kontinentu? Nemůže hovořit jedním hlasem, pokud jde o zahraniční politiku, tak čemu vlastně je? Tajány několikrát říkal něco, o čem já doufám, že se uskuteční. Doufám, že Small Business Act opravdu bude schopen zjednodušit byrokracii, přístup eh, k penězům, se směrnicí o zpoždění plateb bylo dokažen, dosaženo skutečného výsledku a to je výsledek politické vůle a ne propagandy. Když se podíváme na finanční strategii, tak chceme, aby evropské instituce podpořily ty malé podnikatele, kteří v mém regionu Veneto si vzali život spíše, než aby viděli, jak jejich malé podniky zanikají. Um, Takže tady máme asi hodně lidí z oblasti Veneto, pan, pan Karens. Pane komisaři, v našich rodinách hodinách se většinou věnujeme dětem, které pláčou eh, nejvíce nahlas a ostatní děti jsou zanedbávány. A tak to bývá i v ekonomice. Často eh, vždy slyšíme podniky, kteří mluví silným hlasem, ale spíše bychom se měli věnovat jiným podnikům, malým a středním podnikům. Velké podniky jsou jako jako velké stromy v Evropě, ale tyto stromy nedělají les. 90% všech podniků v Evropě jsou malé a střední podniky. Asi tři čtvrtiny zaměstnanců pracují v takovýchto podnicích. Také produkují větší část evropského HDP. A nyní musíme změnit naši pozornost. Nesmíme se nadále zaměřovat na velké podniky se silným hlasem. Musíme se více zaměřovat na malé podniky, které jsou víceméně potichu, ale zaměstnávají většinu obyvatel žádám komisi, aby respektovala své sliby v oblasti snižování byrokracie pro MSP. Vy toto můžete dělat za pomoci současné legislativy. Jestliže budeme podporovat malé a střední podniky, také podpoříme ekonomický růst. Pan Balčítis? Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. V roce 2008 byl schválen SBA a měl vytvořit lepší podmínky pro malé a střední podniky v Evropě. My jsme snížili administrativní zátěž, také jsme zlepšili eh, v prostředí pro podniky prostřednictvím směrnicí, jako například o pozdních platbách, ale není to vše. V co malé a střední podniky doufaly. Například jsme hodlali také zlepšit celou podnikatelskou atmosféru a také přístup eh, eh, k financím a toho všeho nyní eh, dosaženo nebylo. Máme různé režimy ochrany spotřebitelů v jednotlivých zemích a toto také snižuje důvěru ze strany podniků a právě proto podniky nepracují přeshraničně a toto nezlepšuje podnikatelské eh, prostředí. Také jsme viděli mnoho malých a středních podniků, které zbankrutovaly nebo měly velké dluhy. My se jim snažíme pomoci, ale ne všechny instrumentu, instrumenty fungují. Například eh, instrument Progress byl dobrý v oblasti financování, ale v malých a středních podnikujících eh, národní banky spíše zhoršily přístup podniků k financím financím. Některé banky, které spravovaly úvěry nemají ani potřebná data, která by potřebovali. A proto pochybujeme o účinnosti tohoto nástroje. My jsme toho názoru, že takovéto instrumenty by měla i monitorovat komise v budoucnosti. A revize Small Business Actu nám ukáže, na které oblasti se musíme v budoucnosti zaměřit tak, aby podnikům se dařilo lépe. Chcete chcete předložit modrou kartu? Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem se pana Balcity se zeptat, co si myslí o programu eh, Erasmus pro malé podnikatele, mladé podnikatele, protože já jsem nyní slyšel, že komise chce nyní tento program snížit. Nebylo by nyní lepší v obl- eh, ve finanční krizi se postarat o to, aby malé a střední podniky zde získaly možnost vstoupit na nová podnikatelská pole?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 budeme restrukturovat naši společnost a kdo bude dělat nejdůležitější kroky nejenom ve vztahu k malým a středním podnikům, ale také velkým podnikům. Program Erasmus je velice důležitým programem a já se domnívám, že evropské instituce by se měli snažit o zachování těchto programů tak, abychom měli v budoucnosti lépe vyškolené specialisty a experty, kteří budou schopni implementovat všechny naše teoretické myšlenky pak v praxi. A já se domnívám, že odstraňování či snižování těchto programů bychom podporovat neměli. Děkuji a na závěr pan Marčinkevi. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo pane komisaři. Práce, která byla odvedená na přeskumu SBA, se soustředila na, či měla by se nadále soustředit na status Evropské akciové společnosti, e, soukromé společnosti a jejich aktivity na jednotném trhu. Poslední měsíce ukázaly, že Velice často je nutné, aby podniky byly schopné eh, se zaktivovat během tří dnů. A doposud nebylo dobře proskoumáno to, jaká, jaké administrativní dopady by vznikly tím, že budeme zavín, zavádět nějaká nová kritéria. A týká se to i té zásady only one. Eh, pořád se, stále se požaduje větší angažovanost komise v těchto otázkách. Další opatření v oblasti SPA by měla spočívat také ve zlepšení finančních možností, možností financování. Mělo by tam mít snížené riziko a lepší přístup ke kontaktním místům a rovněž lepší pomoc v administrativních otázkách. Tento cíl Eh, zaměstnanosti, který máme v Evropě 2020, tak eh, musíme ovšem v rámci tohoto cíle zohlednit i veškeré dodatečné náklady. Děkuji vám. V rámci Catch the Eye zde mám následující řečníky, kteří dostanou slovo. Uh, Mrs. Mr. Kelly, Mr. Silvestris, Mr. Kutas, Mr. Pasca a Mr. Obermeyer. Na ostatní se bohužel nedostane, takže toto odráží složení frakcí. Jako první má slovo paní Bazesku. Děkuji, pane předsedo. Aby se zlepšila platné právní prostředí a vzali se v úvahu potřeby malých a středních podniků, tak Small Business Act musí být přizpůsoben prioritám strategie 2020. Tímto způsobem musíme velmi rychle začít realizovat všechny představené akce, a to především v drobném měřítku. Je třeba věnovat zvláštní pozornost financování podniků, které působí v oblasti inovací. Rumunsko je podle hodnocení komise dobrým příkladem eh, uplatňování zásad správné praxe a podpory podnikání. My máme program, který nese název Start Business. Ten má rozpočet ve výši 20 milionů euro a snaží se rozvíjet manažerské schopnosti u mladých. Zaznamenali jsme také pokrok eh, při zajišťování dostupu finančních prostředků pro malé a střední podniky Podporujeme tímto způsobem vytvoření eh, malých a středních podniků. Pan Kutes. Děkuji vám, pane předsedající. Především eh, bych chtěl přivítat návrhy na revizi Small Business Act pro Evropu. 23. února tohoto roku Evropská komise uvítala tedy mm, Pokrok k němuž došlo do této doby, ale já bych chtěl také upozornit na další výzvy. Pro malé a střední podniky je potíž se zlepšením schopnosti eh, financovat a eh, jak se vyrovnat s nadměrnou byrokratickou zátěží. Když se transponují eh, evropské právní akty do národních systémů, může to být náročné, potřebujeme větší transparentnost a proto je zapotřebí, abychom vytvořili eh, takovou komparativní eh, tabulku mezi tím, co je vyžadováno na evropské úrovni a na národních úrovních. Je třeba také hodnotit dopad eh, nové legislativy na malé a střední podniky. Děkuji. Děkuji, pan Paska. Děkuji za slovo. Děkuji. Od přijetí iniciativy Small Business Act uplynulo více než dva roky. Je správné, protože v únoru komise vydala přes ehm, vyjádření o přeskumu iniciativy. Naše úsilí o prosazení lepšího prostředí pro malé a střední podniky se dostatečně zatím neprojevilo eh, v podnikatelském prostředí jako takovém. I proto komise na základě rozhovoru s představiteli eh, malých a středních podniků a jejich organizací eh, přišla s dalšími náměty na zlepšení. Především podle mého se musíme více soustředit na realizaci nových eh, pravidelných transpozici do národní legislativy. V naší zemi vidíme podle zkušenosti, že národní administrativa je neuvěřitelně rezistentní a velice houžnatě odolává veškerým změnám, které by omezili jejich schopnost šikanovat drobné podnikatele. Proto myslím, že je třeba trpělivě a důsledně pokračovat ve zjednodušování pravidel pro malé a střední podniky a musíme věřit, že naše úsilí přinese záhy očekávaný výsledek. Děkuji. Děkuji, pane Bremajer. Vážený pane předsedo, zejména je důležité eh, že zaznamenáváme, že se malým a středním podnikům ulevuje, zejména co se týče finanční zátěže. Co se týče veřejných financí, tak je třeba během 30 dnů srovnat účet všem u flow. Tady se musí přeskoumat, zda, jak to vypadá s bazilejskými kritérii, protože by to nemělo bránit získávání úvěru. Evropská soukromá společnost by měla být stejně tak hospodařit podle faktoru užitku a výkonu. Máme Evropskou akciovou společnost a máme zde na mysli také eh, přeložení eh, sídla společnosti například do jiných eh, zemí nebo na ceřené společnosti. Dále musím mít možnost lehčího přístupu k azijským trhům, zejména do Číny. Děkuji. Děkuji. Pan Gál. Promiň. Děkuji, eh, pane předsedající souhlasíme s tímto přeskumem. Říká se, že potřebujeme další opatření. Pro mne je důležité, aby Evropská unie měla jasnější rámec a představu o tom, jak jednotlivé vlády národní uskutečňují eh, takovéto právní předpisy. Je to důležité i proto, že malé a střední podniky se zdá, že mají trvalé problémy, například problémy, trvalé problémy s přístupem k úvěrům, eh, k, s přístupem na trh a eh, Malé a střední podniky ehm, musí mít také eh, možnost nechat se zaregistrovat jako, eh, jako podniky s uzavřeným okruhem na eh, v patřičném rejstříku, aby mohly mít takto zjednodušené, zjednodušená pravidla. Je zapotřebí, abychom legislativu vytvářeli inteligentním způsobem. V celé Evropě potřebujeme princip jednotné legislativy. Je třeba zaměřit se na to, co je třeba zlepšit, eh, a pokud zjistíme, že něco nefunguje. Děkuji, pan Kelly. Je pravdou, že eh, každý eh, má, že malé a střední podniky vytvářejí mnoho pracovních příležitostí a Eh, z části v důsledku recese, ale eh, také v důsledku eh, administrativy, jak si, se tento vývoj v této oblasti zhoršuje a proto je potřeba eh, přijmout opatření, která pomohou malým a středním podnikům, usnadní eh, jim administrativu i daňovou problematiku. Na evropské úrovni je potřeba řešit především eh, problematiku podvodů, šedou ekonomiku a také musíme podporovat podniky, aby využívali příležitosti vyplývající z elektronického obchodu a takto pomůžeme zase vytvoření nových podniků a pracovních příležitostí. A konečně pan Silvestris. Děkuji vám, pane předsedající. Přeskum Small Business Act je velikou příležitostí, pokud vychází z pochopení toho, jak cené je eh, pro nás dědictví těchto malých a středních podniků v Itálii, představují základní, zásadní a nezbytnou část eh, produkce. Na jihu Itálie to platí ještě více, protože většina podniků je tam malá eh, a střední. Malé a střední podniky eh, poskytují mnoho pracovních míst. Velké podniky nyní zavírají, protože musí čelit konkurenci ze zahraničí. Je proto zapotřebí, abychom pro malé a střední podniky eh, bojovali o dobré a lepší eh, podmínky byrokratické, snížení byrokratické zátěže a abychom odpovídali na jejich eh, potřeby. Děkuji. Následuje pan Ren. President, honorable members, Děkuji, pane předsedo. Eh, dámy a pánové, eh, Komise si je vědoma toho, že je potřeba učinit více a to zdůraznila řada poslanců ve svých vystoupeních a já plně souhlasím eh, s tím, že to je právě smyslem tady toho, to znamená zlepšit situaci pro malé a střední podniky, které zase přispějí k obnovení růstu a zaměstnanosti. Když se našim malým a středním podnikům dobře daří, daří se dobře evropské ekonomice. Mohu vás ujistit, že implementace eh, principů, které jsou navrženy ve Small Business Act, jsou eh, významnou prioritou pro komisi a chtěl bych vám poděkovat za podporu v tomto směru. Komise se těší na úzkou spolupráci se všemi relevantními hráči, především s Evropským parlamentem, aby eh, byla zajištěna efektivní implementace Small Business Act na evropské úrovni i na národní úrovni v členských státech. Eh, týden malých a středních, Evropský týden malých a středních podniků v říjnu bude dobrou příležitostí eh, pracovat ještě na zlepšování podmínek pro malé a střední podniky v celé Evropské unii. My tuto akci organizujeme eh, ve spolupráci s parlamentem, tedy a komisí. Děkuji. Mm, děkuji vám. A nyní paní Gyuri, lépe řečeno za paní Guery tady eh, bude její vystoupení přečtené, protože přišla ohlas. Děkuji mnohokrát. Ano, teď je třeba jednat, to někdo řekl a já to mohu pouze podpořit. Eh, malé střední podniky, to jsme nyní slyšeli, jsou skutečně těmi, kteří především vytvářejí pracovní příležitosti, pracovní místa v Evropské unii. A po eh, hospodářské krizi je zejména důležité, abychom se pořádně na vše podívali a abychom nabídli pomoc, aby se také malé střední podniky znovu postavily na nohy. Maďarské předsednictví chce skutečně podpořit eh, ekonomiku, která spočívá na práci. A v tomto kontextu Eh, hrají malé střední podniky velkou roli, jsou velice důležitými partnery. Od roku 2008 se skutečně hospodářská situace u nás dramaticky změnila a proto je nutné udělat revizi. Sázíme všechno na to, eh, abychom dosáhli dohody mezi čtyřmi stranami. Děkujeme všem, kteří se nyní přihlásili o slovo. Děkujeme také všem, kteří vyjádřili slova chvály. Co se týče maďarského předsednictví, co si toto předsednictví vzalo za úkol v této oblasti. Dovolte mě, abych se zmínila ještě o několika kon- konkrétních věcech. Jsme potěšeni, že v podstatě Poslanci se námi v principu souhlasí. Víme, že evropská ekonomika musí růst, že musíme vytvořit pracovní místa. V tom jsme si zajedno a musíme se také postarat o to, aby byla posílena konkurenceschopnost malých a středních podniků. Tak to vidí i Rada. Rada konkurenceschopnosti již poukázala na to, že je třeba učinit patřičná opatření a že tato opatření musí být také řádně rozpracována. Došlo k revizi eh, SBA. Tam jsou také všechny problémy uvedeny. Musíme se postarat o to, aby malé střední podniky měly lepší přístup k trhu, lepší přístup k úvěrům, ke kreditům a aby se také celkově jejich zlep, situace zlepšila. Také administrativní zátěž je třeba snížit. Je to velice důležité, eh, tento akt SBA, a to s potěšením zdůrazňuji také, co se týče směrnice ohledně opožděných plateb, která se střetla se souhlasem, je určitě již cestou správným směrem. Protože jinak by to byla příliš velká zátěž pro malé střední podniky a zvýšilo by to jejich platební neschopnost snížení administrativní zátěže a snížení administrativních nákladů. To je nejdůležitější moto. Snažíme se také urychlit a podpořit zakládání podniků během jednoho měsíce. Ještě několik poznámek. V první řadě evropský patent. Zde samozřejmě potřebujeme zesílenou spolupráci. Máme již 22 členských států, které se vyslovily pro a bylo by to opravdu velkým průlomovým okamžikem pro všechny eh, v Evropské unii a především pro malé střední podniky. Pan Kreuzmann se zmínil eh, o tématu statutu Evropské soukromé společnosti a řekl, že je to priorita. Vidíme to stejně ale máme také určité problémy v tomto směru s členskými státy. Nemáme stoprocentní konzens, ale myslím si, že opravdu by to byl průlomový okamžik, kdyby se nám to podařilo. Bylo by to důležité pro malé střední podniky. A také důvěřujeme v to, že eh, tím v budoucnu bude schvalována jednoznačná politika. Dále právní jistota. To je téma, o kterém se několikrát hovořilo. Je také velice důležité. A na závěr ještě jsem se chtěl zmínit o strategii 2020. Zde potřebujeme pravidla, ustanovení, potřebujeme opatření, aktivity. které zlepší situaci malých středních podniků. Ale samozřejmě je zapotřebí dát eh, určité povinnosti členským státům. Ty musí také své povinnosti plnit. Pouze evropský rámec se nestačí. Potřebujeme eh, zjednodušený jednotný daňový systém, který pomůže malým středním podnikům. Některé Členské státy to uznávají a také e, se podle toho chovají. Děkuji za pozornost. Děkuji. Tímto je uzavřena rozprava. Hlasovat se bude ve 12 hodin zítra. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je prohlášení Rady a komise o vývoji stávající úvěrové krize a reakce